Uh, okay, colleagues, uh, good afternoon, and let's start the afternoon session. Uh... Dobrý, dobré odpoledne, kolegové. Pusme se do práce. Kolegium komis, komisařů dnes se dopoledne schválilo tři důležité dokumenty, které se týkají financování eh, terorismu, respektive programu pro sledování a také eh, program Ehm, a také seznamy cestujících do Spojených států. Pro mě je velkou ctí, že mezi námi teď mohou přivítat komisařku Malmströmovou eh, která nám k tomuto něco více řekne. Takže eh, je to téma, které nás velmi zajímá. Paní komisařko, eh, prosím, máte slovo a po vašem vystoupení, myslím, na vás čeká celá řada otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, dobré odpoledne. Je pro mě velkou ctí, že eh, se mezi vás mohou znovu zamítat, eh, zavítat a seznámit vás s pokrokem, ke kterému došlo eh, v, ve vyjednávání se Spojenými státy. Jak ji řekla paní předsedkyně, dnes dopoledne jsme přijali rozhodnutí v třech věcech a dohodli jsme se na tom, jak budeme dále postupovat v těchto věcech. Máme také zprávy, které se týkají eh, revize programu pro sledování financování terorismu, programu sdělení ke systému eh, sledování financování terorismu a revizi seznamu cestujících do USA. Takže nejprve tu máme tedy zprávu o významu údajů z TFTP, tedy programu následování financování terorismu. To je již dlouhodobá záležitost, my jsme se ji teď pokusili vyhodnotit tak, jak je stanoveno v dohodě po třech letech poté, co tady ta dohoda vstoupila v platnost. Není to um, revize tohoto programu, je to spíše zhodnocení těch eh, údajů, to výhod, eh, které z této dohody vyplývají a tak dále. Eh, zpráva, kterou máte tedy k dispozici, popisuje způsoby, jak lze v praxi tyto, těchto údajů využít a je tam také uvedena celá řada příkladů. Komise a, Evrop- a americké ministerstvo financí spolupracovalo více než rok na přípravě tedy eh, příkladů, ve kterých na obou stranách Atlantiku tyto údaje mm, vedly k mm, nějakému mm, praktickému účinku. Eh, ke zprávě přispěl také Europol, Analyzovali jsme více než tisíc zpráv v rámci tohoto programu. Navzdory tomu obrovskému množství údajů, které jsme museli zpracovat, se nám podařilo najít několik velmi jasných příkladů, které v té zprávě uvádíme a které si můžete prostorovat. Objevují se tam také nedávné příklady kde pro sledování Eh, financování teroristických eh, aktivit eh, ve vztahu k Syrii a také další příklady. Jasně to ukazuje, jakou hodnotu tyto údaje mají, které nám tedy umožní identifikaci a sledování teroristických aktivit po celém světě, sledovat jejich financování a sledovat jejich aktivity. Takže jasně se ukazuje, že Eh, mají hodnotu také pro ověřování informací z dalších strojů. Eh, takže je zřejmé, že tyto historické údaje hrají velkou úlohu při eh, boji proti terorismu. Když jsme se uzavřeli Eh, tuto dohodu, tak eh, komise byla požádána o to, aby předložila rámec pro využívání dat z tohoto programu a také hodnocení eh, těchto údajů. Sdělení, které máte před sebou, je výsledkem velmi dlouhého procesu posuzování možností evropského systému, který by tedy odpovídal na tento požadavek Evropského parlamentu a rady. My jsme zadali evropskou eh, externí studii, které se účastnili odborníci z Europolu, ze členských států a z celé řady dalších eh, institucí a úřadů. K tomuto mm, jsme zahájili diskuzi již v roce 2001 ale v té době jsme eh, od vás zatím neměli jasný signál, kterým směrem se vydat. Některé členské státy řekly, že využívání těchto eh, údajů, o, které se vztahují k EU, by mohl být eh, vhodným způsobem, kterým se vydat, ale nějak k tomu neproběhla hloubková diskuze. Takže jsme zvážili celou řadu možností, Eh, podle možností našeho informačního systému, dopadu na lidská práva, eh, cenově, cenových nákladů a tak dále. Eh, někteří z vás zdůraznili tu strukturu informačního systému a to, jak jí dopad by to tedy mělo na využívání těchto údajů. Takže se zdálo, že tento program by mohl být tedy přesunut do EU. E Nicméně eh, nem, jsou tady některé otázky tady související s ochranou údajů a je potřeba, aby se k využívání těchto údajů vázala také přísná ochrana údajů, kterou musíme zaručit. Na to, abychom mohli v eh, těchto údajích přímo vyhledávat eh, vzhledem k těm, tedy těm bezpečnostním opatřením, tak bychom museli vytvořit zvláštní databázy, což by bylo poměrně finančně nákladné a vyžádalo by si to také další zdroje. A kromě toho by bylo nutné zajistit tedy plný soulad s požadavky na ochranu údajů. Nicméně zdá se, že to všechno tedy není nutné, není to také proporcionální, pokud jde o náklady Eh, musíme si tedy položit otázku, jestli opravdu chceme eh, zakládat další databázy. Pokud jde o nezávislý evropský systém, tam jsme zvážili některé možnosti, také možnost eh, rozšíření tohoto rozsahu včetně využívání, včetně uvádění možností, včetně uvádění platební forem a tak dále, ale zdá se, že tady jsou možnosti Eh, trošku omezené. Možná by to zvýšilo naši schopnost eh, bojovat s terorismem, ale vytvořilo by to velice, komplikovanou, velice komplikovaný systém, který by byl také nesmírně nákladné a opět, opět je to ta otázka přiměřenosti. Eh, také jsme zvážili dvě možnosti, které se ukázaly jako nerealistické, abychom měli plně centralizovaný a plně necentralizovaný systém, to znamená systém na úrovni EU a na, na úrovni členských států. Zdá se, že jedinou možností by byl pouze takový hybridní systém, kdyby se tedy na tomto systému byla, byla část centralizovaná na úrovni EU a část svěřená členským státům. Zdá se, že takový systém by mohl Evropské unii dát nezávislý vyšetřovací nástroj, ale možná by to nebylo úplně v souladu e, s tím stávajícím systémem. Také by to bylo poměrně nákladné a trvalo by nějakou dobu, než by se to celé e, vytvořilo. Kromě toho by to také vyžadovalo vytvoření nové databáze. Eh, komise tedy nebude překládat žádný z těchto návrhů, ale ponecháme to na radě a na parlamentu, aby tedy si tyto prodiskutovali a pro budoucí funkční období předložili nějaké konkrétní návrhy. Paní předsedkyně, já vím, že mluvím poměrně dlouho, ale snažím se to všechno podrobně vysvětlit a máme tady tři eh, věci. Kromě toho jsme se také dohodli, že provede zhodnocení či revize toho eh, systému předávání seznamu cestujících do USA. Eh, toto proběhlo eh, v létě. Ověřovali jsme tedy, zda americká strana dodržuje stanovená pravidla. Což tedy bylo potvrzeno to znamená, eh, dochází tam k příslušné eh, filtraci údajů, eh, nedochází tam k přístupu k citlivým údajům a sdílení probíhá tedy na základě případ od případu. Samozřejmě, že tu existuje prostor pro další zlepšení možnosti také dalšího rozvoje. Mohli bychom například eh, dále odstraňovat osobní údaje eh, při tedy předání do toho systému, protože se zdá, že, že eh, ty, ty údaje se tak anonymizují teprve po několika dnech. Mohli bychom to například tedy dělat již v okamžiku ehm, tohoto vložení údajů. Mohli bychom také ehm, lépe využívat eh, těch metod pull a push. Eh, například v letošním roce pouze 0,13 těch eh, údajů máme tou metodou PUL. Také jsme zvážili metodu reciprocity a podmínek, tak jak jsou uvedeny v dohodě, a lepší transparentnost celého toho systému. Zpráva se dále zmiňuje že americká strana eh, tedy předpokládá, že bude komisi informovat do 48 hodin v případě přístupu k nějakým citlivým datům. Eh, a také, eh, že budou dohlížet na to, aby se to celé tedy zrychlilo směrem k té metodě PUSH a že se bude více dohlížet na to, aby to nebylo diskriminační. A konečně ještě pokud jde o TFTP a vaše žádost o zrušení. Pokud jde o to, co se objevilo v médiích, že Spojené státy eh, proti smluvně eh, tedy eh, má přístup k nějakým údajům v Evropě, Evropské unii. My jsme okamžitě zahájili vyjednávání podle článku 19. V této věci jsme měli celou řadu telefonických styků, eh, také jsme to, to projednávali osobně se náměstkem Davidem Cohenem a také ve Washingtonu. Projednávali jsme to také v Bílém domě se bezpečnostním poradcem prezidenta. Eh, náměstek eh, Cohen i Vláda mi tedy poskytly písemné ujištění, eh, že k žádnému porušení smlouvy nedošlo. Já jsem vám tyto dopisy tedy přeposlala. Kromě toho jsme eh, hovořili o všech eh, těchto věcech. Já jsem neobdržela žádné důkazy o tom, že by opravdu došlo k porušení dohody. Kromě toho jsme tedy byli se, v úzkém kontaktu s tím jmenovaným eh, poskytovatelem a i oni provedli svá vlastní šetření a ani oni nemají žádné důkazy o tom, že by došlo k porušení. Samozřejmě se tomu budeme věnovat také v budoucnosti a na jaře příštího roku proběhne revize. Nicméně eh, v tuto chvíli jsme se dohodli, jsem se tedy rozhodla, že uzavřu tyto konzultace. Eh, informovala jsem o tom americkou stranu dopisem, který jsem vám také eh, zaslala. Dále jsme se dohodli na tom, že je potřeba zvýšit eh, důvěru mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Dohodli jsme se, že tedy zlepšíme transparentnost celého toho systému a eh, o některých těchto věcech se také můžete dočíst v tom dopise. Vy i všichni občané Evropské unie a i já osobně jsme samozřejmě zaskočeni tím, do jak míry Spojené státy sbírají údaje eh, zcela nepřiměřeným způsobem. Samozřejmě je tedy, bude potřeba hodně práce na to, abychom tuto důvěru např, na příč Atlantikem tedy obnovili. My jsme o tomto velmi eh, dlouho hovořili a objevuje se to také ve sdělení, které jsme dnes přijali spolu s mm, komisařkou Redingovou a baronkou Aštonovou jsme také zmínili opatření, která by k tomu vedla, měla vést. Hovořili jsme o revizi Evropské ochrany údajů, čím se váš výbor zabývá. Hovořili jsme o rámcové dohodě se spojenými státy, eh, kterou bychom chtěli eh, projednat tedy mm, příští eh, rok, v první polovině příštího roku. Budeme také hovořit o možnostech vést mezinárodní rozhovory eh, v tomto rámci a velmi aktivně se snažíme spolupracovat s americkým eh, kongresem a sledujeme tedy, jak ty reformy, které se připravují v americkém eh, kongresu, jak by toto mohlo tedy vést k tomu, jak eh, americká národní bezpečnostní agentura eh, zpracovává a mm, údaje a jak jim tedy přistupuje. To jsou probíhající diskuze, jak si asi umíte představit, tuto obavu, kterou máme tady teď v Evropě, sdíla, sdílí celá řada amerických eh, občanů, takže eh, je to eh, také v tuto chvíli americká domácí záležitost. Paní předsedkyně, to je tedy v kostce to, co jsem chtěla říci. Jestli budete mít mnoho otázek, já se pokusím na ně odpovědět, tak nejlépe to půjde tedy s mm, tím samozřejmě, že v tuto chvíli ještě nemáte k dispozici všechny ty dokumenty, ale chtěla jsem vás informovat co nejdříve. Eh, děkuji a máte naprostou pravdu, máme celý seznam, dlouhý seznam řečníků. Než se do toho ještě pustíme, tak bych chtěla říci, že komisařka Redingová se dostaví na zasedání 9. prosince kde se bude tady hovořit o tom posouzení eh, dohody o bezpečném přístavu a mm, bude ve Štrasburku. Eh, já jsem jen chtěla říci, že jsem velmi ráda, že, tu, eh, ho, že jste tu zmínila to o potřebu eh, obnovit důvěru mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Jsme velmi rádi, že jste mezi nás zavítala s těmito dobrými zprávami. Na druhou stranu všichni si velmi dobře uvědomujeme, že ta situace je vážná právě proto, že je tu takový nedostatek důvěry vzhledem k těm událostem, o kterých tedy všichni víme, tak jak jste je zmínila. Takže mm, pojďme se tedy podívat eh, na ty otázky. Myslím, že jako první eh, může vystoupit pan Morales. Mr. Bosu, who I haven't seen, sorry. Then you might start it. Eh, promiňte, přehledla jsem vás, pan Bosu. Vielen Dank. Um, Děkuji mnohokrát. Nejprve děkuji za tu zprávu, která byla svým způsobem trochu uklidňující a děkuji také za to, že teď intenzivně eh, prošetřujete a mě by jenom ještě zajímalo, vy jste tady hovořila o prostoru pro zlepšení, eh, kterého je ještě možné všude dosáhnout? Není tlumočení, říká předsedkyně. Is it okay now? Už, už je to v pořádku? Tak prosím ještě jednou o zopakování. Takže ještě jednou. Mnohokrát děkuji eh, za eh, zprávu o eh, situaci a za šetření a vy jste hovořila o tom, že je tu ještě prostor pro zlepšení údajně a mě by zajímala jaksi kvalita toho vylepšení. Jde tady v pod o obecné zlepšení toho, co jsme dohodli ve smlouvě, e, která je obecně z pořádku, ale je tu, e, jsou tu ještě maličkosti, na které se musíme orientovat, anebo e, jsou tyto zlepšení v, v nebo, nebo tu vyvstávají ještě veliké mezery, například v oblasti ochraně osobních údajů. Takže e, jaké povahy e, jsou ty prostory pro vylepšení? Jsou to pouze jakési dodatky, které je potřeba doladit, anebo e, jsou to povážlivé mezery? To by mě ještě zajímalo. A zůstanu pouze u této otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že e, můžeme pokračovat s dalšími otázkami. Pan Moráš, prosím. E, děkuji, Kingo. E, já také bych se rád zeptal na povahu těch vylepšení, o kterých paní komisařka mluvila. Je těžké, že jsme nemohli se podívat na to sdělení eh, do velkých detailů, abychom mohli zareagovat. Ale eh, vy jste tedy projevili snahu s námi komunikovat, udělali jste všechno včas, eh, takže eh, vůbec nějak si nestěžuji. Je také velice pozitivní, že v budoucnu ten eh, proces konzultací povede k eh, větší transparentnosti toho systému a myslím si, že to všechno je dobré. Takže my si z toho sdělení můžeme vzít to, že budoucnost vypadá lépe. A já souhlasím také s otázkou pana Fose a připojuji se k ní. Myslím si, že na ně odpoví čas a že to ještě budeme hodnotit. Takže musíme konat svou práci a všechno hodnotit. E, mimo jiné musíme právě teď hodnotit a intenzivně se zabývat problémem toho, e, kdy dokončíme tuto kapitolu. Vy jste hovořila o uzavření kapitoly, ale američané teď říkají, že neporušili eh, přístup k datům. A abychom to konečně uzavřeli, tak pravděpodobně se musíme vrátit k našemu usnesení z října a připomenout znovu všem, že když voláme po dočasném pozastavení eh, eh, TFTP, tak eh, je to na základě několika podmínek, které byly splněny, ale zejména je to na základě eh, údajů o neoprávněném přístupu k datům ze strany eh, NSA. Ve vašem dopisu panu Kohenovi z 26. listopadu jste napsala, že informace, které jste získala z určitých zdrojů, vás vedly k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by USA jednali v rozporu s dohodou SWIFT a že tedy USA neporušili dohodu SWIFT a budou ji nadále e, respektovat. Pokud e, jsme to pochopili správně, tak ty konzultace e, se týkaly pouze toho, zda byl systém SWIFT podroben hackerskému útoku a ne zda měly americké agentury přímý přístup. No, v tom usnesení z října připomínáte, že pokud byla, že byl získán přístup k finančním datům jinými prostředky než přes SWIFT. A tady bych chtěl zdůraznit, že eh, poslanci eh, tady eh, stále ještě potřebují odpovědi na tyto otázky. A my si samozřejmě uvědomujeme, že ty domněnky ještě nejsou pořádně prošetřené. Takže než uzavřeme tuto kapitolu, tak opravdu potřebujeme znát konkrétní odpovědi na tyto dohady. Ten problém je stále ještě poměrně velký a já si myslím, že my jako parlament nebudeme hotoví se svou prací, dokud nedostaneme nějakou konkrétní a obsáhlou odpověď. Takže já se připojuju k otázce eh, pana Fose a myslím si, že nemůžeme uzavřít tuto kapitolu, dokud se nesoustředíme na jasné odpovědi. Děkuji. Eh, děkuji, Claude. Sophie Intveld, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že paní komisařka nám sem přišla prezentovat dokumenty. Četla jsem je s velkým zájmem, ale do značné míry souhlasím eh, s dvěma předchozími řečníky. Eh, Claude říkal, že kapitola není uzavřená a nemůže být uzavřená. Eh, Pokud tedy se budeme držet této knižní metafory, tak já si představuju své dětské pohádkové knížky ale když se tady bavíme o vyšetřování a e, komisařka se zeptá NSA, vy jste se nabourali do našeho systému a ilegálně jste se zmocnili našich dat a oni řeknou, samozřejmě, že ne. Tak to mi poněkud připomíná pohádku o červené karkulce, když se ptala vlka, ty jsi snědl moji babičku a on říkal, ne, samozřejmě, že ne. Promiňte, ale tohle to není e, žádné vyšetřování. To není vyšetřování. SWIFT říká, že provedl vlastní audit. audit. To je skvělé, ale jak to můžeme ověřit? Proč eh, to nebylo tak, jak jsme to žádali. Proč nedošlo k technickému forenznímu vyšetřování přímo na místě, které by odstranilo veškeré pochyby? Jestliže my podezíráme NSA z toho, že se nelegálně zmocňuje našich dat, tak to jsou ti poslední lidé, kterých bychom se měli ptát, jestli je to pravda. Protože oni samozřejmě řeknou čestné slovo, my jsme to neudělali, ale e, tohle to zkrátka není vyšetřování. A mě jejich ujištění velice dojímá, ale promiňte, nevěřím mu. Pokud tady hovoříme o budování důvěry, tak eh, tohle taky není žádné budování důvěry. Evropský parlament volal po pozastavení eh, dohody o, o SWIFTu nebo eh, TFTP a komise odpověděla, my ignorujeme vaši žádost a místo toho navrhujeme evropské TFTP to také není příliš dobré pro posílení důvěry. Mimochodem, my jsme žádali o systém pro eh, získávání dat, my jsme eh, nežádali o eh, plnohodnotný evropský systém TFTP. Když se dívám na ten návrh, teď nevím, kde to přesně je, ten popis nebo to odůvodnění, proč jste odmítli systém na, pro vydávání dat na evropské půdě. Za prvé, vy si podle všeho myslíte, že takový systém by znamenal, že američtí experti by mohli přímo z databáze SWIFTu získávat data. Ale ne, my jsme to chtěli tak, aby oni nás požádali o konkrétní data a aby naši experti ty data získali z té databáze. Tedy ne, aby američtí experti měli přímý přístup. A za druhé, mě zaujalo, že říkáte, že SWIFT eh, by nemohl fungovat sám o sobě, protože jeho stávající databáze eh, ne, neumožňují vyhledávání založené na osobních eh, údajů. Ale není to samotnou podstatou té smlouvy. Jestliže nelze vyhledávat konkrétní data, tak vy z definice říkáte, že oni vlastně mohou pouze technicky poskytovat data v balíčcích hromadně. Takže ta smlouva je tímto vlastně neplatná, protože tím eh, vlastně eh, je limitován objem dat. Tady je tedy ještě celá řada otazníků, já jsem ty dokumenty četla velice pečlivě, ale upřímně řečeno eh, nejsem vůbec nijak ujištěná. Posilovat důvěru je velice důležité, ale nejen mezi EU a USA, ale také mezi parlamentem a komisí, mezi parlamentem a radou a mezi občany a jejich vládami což eh, se vztahuje i na eh, exekutivní orgány, jako je Evropská komise. Takže doufám, že eh, časem se nějakého ujištění dočkám, ale zatím, jak říkal Claude, tuto kapitolu zatím stále ještě nelze uzavřít. Děkuji, Sophie. Pan Kirkhope. Paní předsedkyně, já musím zcela nesouhlasit s předchozím řečníkem. Mě by znepokojilo, kdybyste souhlasil. Eh, za prvé, chtěl bych eh, jasně prohlásit, eh, že oceňuji práci komise, konec konců je to úkolem komise, a myslím si, že ne úkolem Evropského parlamentu. Komise splnila svůj úkol efektivně a rychle a gratuluji za práci zejména komisařce Malmströmové a vítám revizi současných smluv eh, ze strany komise a myslím si, že to naprosto stačí k tomu, aby to uspokojilo všechny rozumné eh, lidi o tom, že byla znovu eh, nastolena důvěra, i když tu jsou ještě určité problémy. Já vítám ten dialog, který v současné době probíhá. Já bych chtěl zdůraznit, že USA jsou našimi nejsilnějšími spojenci v boji proti organizovanému zločinu a terorismu, což dokazují naše nedávné zkušenosti a my musíme najít způsob, jak spolu v budoucnu spolupracovat. Musíme si eh, dávat eh, pozor, abychom kvůli našim politickým cílům ne riskovali bezpečnost evropských občanů, která je naprosto zásadní. Musíme oddělovat eh, témata Eh, jako je sběr informací s pravodajskými agenturami a každodenní policejní spolupráce, eh, která je na velice vysoké úrovni. Vítáme eh, možnost zavedení evropského TFTP, to by byla další vrstva bezpečnosti a ten by samozřejmě podléhal evropským zákonům. A já bych taky přispěl svou troškou do, mlíka, do, mle, do mlína. Já jsem už před několika lety říkal, že bychom se měli posunout v oblasti evropského PNR, protože když to vezmeme logicky, tak eh, ti, eh, komu záleželo na eh, vztazích s USA by měli být rádi, kdyby byl systém PNR regulován v celé Evropě. Takže tady jsou určité rozpory, se kterými je poměrně ošemetné e, zacházet. Nicméně, na závěr bych chtěl e, říct, že e, ty smlouvy neznamenají samozřejmě všechno pro bezpečnost občanů, ale Europol se určitě postará o efektivní implementaci těchto smluv. E, údaje o cestujících a údaje z finančního sledovacího systému se ukázaly jako zásadní při reakcích na celou řadu e, teroristických činů, včetně bombových útoků ze 7. července v Londýně a Breivikova útoku v Oslu. Takže parlament hovoří o celé řadě pojistek, ale já jsem opravdu e, ochoten eh, udělat cokoliv, abychom, abychom dodali nový právní rámec občanům v Evropské eh, unii. A pokusím se to dělat ve všech oblastech, nad kterými mám nějaké kompetence. Ale do té doby myslím, že měli bychom pouze blahopřát eh, komisi. Jak jsem říkal už na začátku svého příspěvku, je úkolem komise primárně komise vykonávat tyto úkoly a myslím si, že odvádí dobrou práci a za to jim patří chvála. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla všechny poprosit, aby byli co nejstručnější a dali možnost všem, aby se vyjádřili. Takže nyní pan Albrecht. Máte slovo. Děkuji i děkuji já paní Malstremové za prezentaci. Za prvé musím skonstatovat, že v celém tom balíčku eh, komunikačním tedy, tam mm, je celá řada detailů, které jsou důležité pro vyjednávání a pro celou tu agendu eh, předávání údajů a ochrany údajů a pravidel s tím spojených. Myslím, že se musíme zaměřit na ty body, a to, že zde se předává obrovské eh, objemy, obrovské objemy údajů a máme zde dohody Safe Harbor a máme zde i eh, smlouvy mezi orgány činnými v trestním řízení a zde je třeba mít nějakou zastřešovací smlouvu pro ochranu osobních údajů. To je to, co my Evropský parlament požadujeme pokaže, když se vyjednává o takovýchto dohodách. Říkáme, potřebujeme zastřešující dohodu a skutečně apeluji na to, abychom měli takovou dohodu, kterou ale odsouhlasí i náš parlament. To je klíčové. Samozřejmě do toho se musí eh, i eh, zapojit takové aspekty jako změna právního základu ve Spojených státech, aby tam i byla upravena eh, práva evropských občanů, pokud jde o právní prostředky, které budou mít k dispozici. Takže to musíme mít pro výměnu údajů. Ale zároveň si myslím, že to bylo velice moudré rozhodnutí našeho parlamentu jasně deklarovat, že mm, pokud nedojde k nějakému kroku, nebo dokonce došlo ke kroku opačným směrem a pokud se budou obcházet ty pojistky, které máme, tak z toho je třeba vyvodit důsledky. A důsledky, které jsme vyvodili my, tedy většina v parlamentu, to udělala. Já potřebuji určitý čas, omlouvám se. Evropský parlament požádal o pozastavení eh, dohod TFTP. Já se k tomu nebudu vracet. My jsme o to požádali a bylo to ignorováno. To je velký institucionální problém poněvadž pokud Evropský parlament něco požaduje, Evropská komise to čistě ignoruje, tak to je neakceptovatelné. A to i jsme zmínili v usnesení, které odsouhlasila většina, to znamená, že zde je ta možnost, aby parlament odsouhlasoval budoucí, podobné budoucí dohody, protože jinak nemůžeme vůbec ovlivnit aplikaci těchto smluv a vůbec nemůžeme se vyjadřovat k tomu, zdali mohou či nemohou existovat, pokud komise naše požadavky takto ignoruje. Pokud jde o systém TFTS, uznávám, že eh, eh, říci, že TFTS eh, není disproporční, ale jak řekla Sophie Infeld, my potřebujeme mít metodu, Eh, eh, prostě, eh, aby bylo možné extrahovat individuální údaje, aby to mohli extrahovat, získávat tedy orgány činné v trestním řízení, pokud existuje konkrétní podezření. A to je normální podle právního řádu, ale teď to není možné. Teď není možné tedy zajistit přístup k těm velkým objemům dat, když chceme tedy vytáhnout z toho něco, co vychází z konkrétního rizika podezření. A poslední věc. Dnes eh, v Huffington Post jsem si přečetl, že NSA schromažďovala údaje o sexuální aktivitě online a na návštěvy pornografických stránek jako plán eh, navrhovaného, eh, plán, navrhovaného, navrhované iniciativy poškodit tedy reputaci dobré jméno dotčených osob, které měly tento přístup. No, nyní vlastně Mm, dochází k masovému sledování a to směrem, který je zcela nepřijatelný. Zcela to podkopává naši demokracii a princip právního státu. A v tom vašem sdělení já nic takového nečtu. Já myslím, že to je jasné. E, prostě to masové sledování e, selhalo, není možné a já bych rád slyšel tady, že Eh, nezákonné, nebo protiprávní z pohledu evropského práva a národních práv, eh, neoprávněný přístup k osobním údajům, to je něco, co se musí přece prošetřit, prověřit, vyšetřit. A vyšetřuje se to, vyšetřují se tedy kybernetické útoky vůči eh, institucím v členských státech, vůči serverům, hm, a ze strany, mm, vyšetřuje se to tedy ze strany třeba orgánů členských států či jiných příslušných orgánů. Děkuji. Realita je taková. Máme sedm dalších žádostí o slovo a e, uzavírám e, tedy teď e, ten seznam. Pokud budete hovořit pět minut každý, tak to není možné tady dokončit v čase. Takže prosím, skutečně zestručněte to a bych mohla dát slovo všem, aby měli šanci všichni. A Cornelience další, prosím. Děkuji. Dovolte mi se vyjádřit k, jedno, k tomu, co říkala eh, Cecilia Malmström. Já nemohu nepřipomenout, že tento dokument eh, mi připomíná uh, takovou tu, takové to nezlomné přátelství se Sovětským svazem z doby NDR. A to je velice nepříjemné a celé řadě lidí to připadá poněkud podivné. A tak mi to zkrátka připadá. A já mám takovou vnitřní averzi vůči takovému to nezlomnému přátelství. A ta víra a ta, ta, ta, ta, ta vůle k tomu, k tomu dobru, ale to je zkrátka něco, co v té zprávě nestojí. Několik bodů. Za prvé, vy tady píšete, co všechno úspěšného jste dosáhli. Podívejme se eh, do dodatku, stojí to za to, podívejte se, a eh, vidíme, eh, že jsou tam zmíněny i události, které s tím vůbec nesouvisí. To bylo zkrátka nějak vyňato, ně, nějak tady eh, zkrátka jste udělali něco, co ale vůbec není žádný důkaz eh, o tom, zda SWIFT nějak přistupoval do databází. Přece SWIFT účinkuje až poté, eh, když ta data mají zabránit trestnému činu a právě v tu chvíli je, jsou použitá jako důkaz. Pa, právě tehdy je důležité konat tímto směrem, ale můžete nám technicky vysvětlit věcně, jak to funguje u konkrétních případů. Tady o tom nestojí eh, vůbec nic. A eh, upřímně řečeno, k těm číslům, eh, od těch tady musí mluvit jiní, to pro mě není žádný pokrok. A k tomu pozastavení, vy máte písemné ujištění, už jsme zase u toho nezlomného přátelství, že nebyla naše data vydávána. Jaké důkazy proto máte? Jaké proto máte důkazy? důkazy, že opravdu tomu je tak. Máte jenom ujištěný, e, to vám může říct úplně každý. Takže zcela přesně, jaké důkazy vám byly předloženy, jaká data, e, jaká fakta vám byla předložena e, na důkaz toho, jak to doopravdy je. Další bod. My jsme někdy vyšetřovali, nebo eh, ještě vyšetřujeme, eh, jak se eh, stalo, že NSA se nabourala do SWIFTu. Vyšetřil to tedy někdo? Opravdu to někdo někdy prakticky vyšetřil? Evropská unie nebo USA, kdokoliv na světě. Můžete mi to přesně říci? Jaké jsou tu konkrétní výsledky? Já nemyslím písemná ujištění, ale opravdu hmatatelné výsledky. A než vypracujete nové znění nějakého SWIFTu nebo evropského SWIFTu nebo e, SWIFTu s přátelskou podporou NSA, to je mi jedno. Ale já chci nějaká data. Tuto otázku musíme nejprve vysvětlit, potom se můžeme na něčem dohodnout a měnit SWIFT. Eh, můžeme také hovořit o pozastavení, ale vy máte 0, nic, co byste mohli předložit na stůl. A ještě k PNR. Vy říkáte, že jste se drželi smluv ale eh, jaké tady máte důkazy? Už zase, že vás nikdo nevodí za nos. A já bych na závěr eh, ještě řekla, že tady vy ignorujete eh, realitu vy, eh, jakožto komise, parlament i popotažmo zesměšňujete i eh, parlament, i radu, i občany, kteří přijdou k volebním urnám. A eh, vy tedy nezajišťujete jejich základní existenciální práva. A my, vy přece nemůžete vážně myslet, že akceptujeme to, eh, co jste nám tu předložili, takové plítvání peněz. To je pro nás naprosto eh, nepřijatelné. Děkuji. Eh, děkuji, Cornelie. Birgit Zippel, prosím. Prosím, vyjádřete se co nejstručnější, nejstručněji. Já se budu snažit, ale musím zcela upřímně říci, že po této přednášce jsem také neměla e, čas si všechno přečíst, nicméně e, já jsem poměrně rozzlobená. E, důvěra v USA je zničená, musí být znovu vybudována, ale my přitom věříme výrokům z USA. To je zvláštní. Mě dráždí, že jedno z těch opatření na vybudování eh, důvěry, které jste jmenovali, eh, tedy eh, se, se týká ochrany osobních dat a přitom jak Evropský balíček o ochraně osobních dat, tak zastřešující smlouva s USA právě eh, poškodili eh, tuto důvěru, ale eh, to s tím nemá vůbec nic společného. My, my ta, o tom diskutujeme už dva roky. Ochrana osobních údajů je důležitá, o tom není pochyb. Ale jak to vůbec, jak to vůbec souvisí s NSA? To samo o sobě není žádné opatření na vybudování důvěru. Jak by mohlo být? Já bych chtěla jasná pravidla, jasné postupy, pokud jde o tajné služby, a používám schválně plural, protože nejde jen o americké e, tajné služby, a k tomu SWIFTu. Takže vy jste říkala e, mimo jiné, že e, neumožňujeme žádné vydávání dat na evropské půdě, mimo jiné kvůli nákladům, že je to drahé. A to mnou naprosto otřáslo. Takže v eh, evropském rozpočtu. Eh, já jsem marně hledala eh, s kolegou, kde to najít. 50 milionů euro na zřízení evropského PNR. Evropská komise se je, si je jistá, že může, dosah, může zařídit skvělý nový systém board control. Takže to není problém navzdory krizi, ale jenom u vydávání dat ze SWIFTu to je najednou příliš drahé. A potom jste řekli, a já doufám, že to bylo správně přetlumočeno, že přece e, nemůžeme dodržovat bezpečnostní standardy při ochraně dat. Tak co tedy budeme s ochranou osobních údajů dělat? Tak když nemůžeme dodržovat vlastní standardy, tak e, o čem vlastně s USA jednáme? Takhle by to přece nešlo. A třetí bod, který jste zmínila, že nemáme žádný dodatečný užitek. A i to mě pěkně štve, protože cílem těch extrakcí přece není e, to, e, ten hromadný objem e, dat zaslat do USA, ale sami vyfiltrovat ta data a třetímu státu pouze konkrétně vyhledaná data, která odpovídají konkrétnímu zadání, jenom tam musíme zaslat. Už to je poměrně velká přidaná hodnota, o kterou bychom se měli starat. Takže já si myslím, já jsem velice naštvaná a myslím si, že žádná hloubi, hloubi, hloubší přednáška moje naštvání nemůže odstranit. A na závěr, myslím si, eh, že pokud jde o PRR, tak ani tam nic, co řeknu, eh, se nemůže nic změnit. Děkuji. Eh, Madame Latford, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že mě trošku eh, překvapuje to, co tady paní komisařka říká, kterou tady vítám. Eh, překvapuje mě říkáte, že končíte tu konzultaci eh, se Spojenými státy, že jste o tomto informovala, aniž jste to s námi nějakým způsobem konzultovala vzhledem k tomu, že eh, my jsme většinou hlasovali pro pozastavení tohoto programu. Takže by nám připadalo logické, že nejprve přijdete k nám, vysvětlíte nám, proč eh, si myslíte, že není žádný důvod pro to, abychom toto, eh, tento program pozastavovali a teprve potom někomu psala nějaký dopis. Ehm, ten dopis jste poslala už včera, takže se mi zdá, že to není úplně eh, v pořádku a ptám se, proč to nemohlo počkat například eh, do dneška. A pak se chci zeptat ještě něco, na co jsem se ptala i vlastně před eh, dvěma měsíci. Já jsem tomu nerozuměla už ani v září. Do, eh, jak já tomu tady rozumím, tak, tak se říkalo, že podle TFTP eh, Nepochopila jsem to přesně, jak je to s tím přístupem do, to, do um, údajů SWIFTu chápu to, co se tedy píše v té smlouvě a chci se zeptat, zda v té vaší zprávě, já jsem zatím ji neměla možnost si prostorovat, ale chcete tím říct, že tady jsou jiné způsoby, jak se dostat eh, k eh, SWIFTu, k údajům SWIFTu. Pan Cohen říkal, že Spojené státy využívají TFTP k tomu, aby získali eh, údaje ze SWIFTu, které nelze použi- získat tady jiným způsobem. Toto bylo před dvěma měsíci a já jsem tady to trošku zní, jako kdyby to pro ně byla ta úplně poslední možnost, zatímco já jsem doteď měla pocit, že to je vlastně jejich první možnost, eh, či dokonce jediný zdroj. Takže se velmi těším na to, co si přečtu ve vaší zprávě, jaká je tady odpověď na tuto otázku. Kolik tady těch kanálů vlastně existuje? Eh, pokud jde o tu zprávu PN, k PNR, k seznamu cestujících na straně 3 se hovoří o tedy posouzení um, účinnosti či hodnoty um, v boji proti te- terorismu. Ale tady se na to otázku vůbec neodpovídá. A my se vlastně neustále ptáme, jaký je tady důkaz pro to, že jste ty teroristy zastavili. A to odpověď na tuto otázku neustále nedostáváme. E, paní Beržák a prosím velmi stručně. Děkuji, předsedkyně. Nejprve mi Dovolte, abych poděkovala eh, paní komisařce za to, že mezi nás přišla tak eh, rychle po té, co tedy byla schválena tato zpráva komise. Podobně jako kolegové, ani já jsem neměla čas si tyto dokumenty podrobně prostudovat. Nicméně vzhledem k tomu, co se objevuje v tisku, a z těch eh, prvních eh, reakcí mm, mám vlastně podobný názor jako kolegové. Já mám trošku obavy, pokud jde o to, jakým způsobem nám toto prezentujete. Zaprvé to hovoříte o eh, účinnosti Eh, boje proti terorismu a za druhé o nákladech, mm, které ten, tyto prostředky mají. To mi nepřipadá jako dobrý způsob, jak nám tyto věci prezentovat. Souhlasím také s tím, co řekli eh, kolegové. Zatím jsme neviděli žádný důkaz o účinnosti eh, těchto protiteroristických opatření. Je tady v podstatě pouze seznam, což jsou příklady, ale není z nich vůbec jasné, jak přesně, jaké postupy jsou užitečné a kde je tedy, kde a jak eh, nastavit tu rovnováhu mezi těmi opatřeními, které, která chceme přijmout v boji proti terorismu a eh, v, eh, mezi nákladností a ochranou tedy našich občanů. Zatím říkáte, že ty dohody jsou tedy velmi užitečné, ale tady nejde jenom o jejich obecnou užitečnost, ale jde to spíše o to, jak přispívají k plnění konkrétním stanoveným cílům, aniž by došlo k porušení základních práv a svobod. Také mm, jsme slyšeli od Europolu a dalších eh, orgánů, že mají tedy určité obavy, ale nevidíme, že by se s tím něco dělalo. Také jste řekla, že nemáme žádný důkaz, že došlo k nějakému nezákonnému přístupu. Nicméně v médiích se toto přetřásá poměrně intenzivně, takže každopádně je zřejmé, že je to alespoň obecné podezření, že k nějakému takovému incidentu došlo z čeho přesně vy vycházíte, když říkáte, že k něčemu takovému nedošlo? Souhlasím také s tím, co řekl eh, pan Albrecht. Musíme chránit občany v Evropě. To je náš základní cíl a moc daleko jsme se v této věci nedostali. Dobře, takže formulujete hodně otázek, ale pokud chcete slyšet odpovědi, tak opravdu budete muset trošku zrychlit. Eh, pan Aguilar López, prosím. Eh, děkuji, Paní eh, Pardon, paní Romero Lopez. Eh, děkuji eh, za slovo, paní komisařko. Když jsme obdrželi ten balíček, tak jsme ho bohužel samozřejmě neměli čas si ho pořádně prostorovat, ale každopádně za něj děkujeme. První otázka, která člověka napadá. Zdá se, že ti, kdo toto připravili, jak si nezohlednili všechno, k čemu došlo to, co vlastně se objevilo eh, po eh, zveřejnění informací, které tady zveřejnil pan Snowden. Tady došlo k naprostému krachu důvěry. My jsme zcela ztratili důvěru v to FT, TFTP, eh, požádali jsme jeho pozastavení. My jsme se snažili přesvědčit členy amerického kongresu, aby i oni se zasadili o to pozastavení. Takže tady eh, je, došlo k naprosté krizi důvěry a dokonce i někteří eh, členové eh, mm, se vlastně zasazovali, ti, kteří se, jsou primárně zapojeni do té FTP, se zasazovali o jeho pozastavení. Musíme prostudovat, jak rehabilitujeme celou tu situaci, aby skutečně byla jiná, protože to, co se stalo, tak to bylo předtím. To podstatě všechno se rozložilo, to, co se objevilo díky Snowdenovi. A e, v podstatě Američané si všim snad uvědomili, že nelze stíhat teroristy tím, že se budou omezovat občanské svobody. Ale pa, přece v telefonickém hovoru paní Merkel ne, ža, snad nešlo o žádné sledování teroristů. To je úplně zcela všechno mimo. A musíme hovořit o Eh, rámcové dohodě o ochraně osobních údajů, ale také i o eh, rámcové dohodě o soudních rozhodnutí a možná ten, eh, ta rámcová dohoda bude úplně odlišná než to, co děláme teď. Ale tady to, co máme na stole, to je jako kdyby snad bylo z minulého století, to je úplně mimo. Děkuji. Pan Weidenholter. Děkuji. Já eh, jsem také rád, že jste sem přišla tak rychle, paní komisařko, ale to je asi tak eh, jediné, co vidím jako pozitivní. Eh, já jsem toho názoru, že tady probíhá nějaký postup, ale v tomto případě ještě dlouho nebude uzavřený a je tak je nemožné, že bychom řekli Američanům, eh, aby, že to bylo uzavřeno bez jakékoliv diskuze. My jsme se dostali eh, do situace, jak jsme viděli dnes eh, dopoledne, nebo asi před hodinou jsme dostali teprve tento papír. Ten papír byl ještě teplý rovnou z tiskárny, takže já si myslím, že je naprosto nutné, aby se konala ještě jedna debata poté, co budeme mít také šanci si materiály prostudovat. A jinak se připojuji k tomu, co říkali eh, kolegové, eh, nestačí eh, zeptat se někoho, jestli něco dodržoval, ale je zapotřebí vědeckých metod vyšetřování a to musíme tedy také podniknout. Takže tento případ není eh, uzavřen, kapitola není eh, uzavřena. My musíme zcela jednoznačně říci, že chceme eh, lepší příslip důvěry, že potřebujeme důvěru v naše americké přátele ale to už tady eh, říkala Sofie, že my také potřebujeme důvěru eh, evropských občanů a ta je tímto postupem ohrožena. Mě by eh, zejména zajímalo, jestli můžete vyloučit, že dochází v nějaké podobě k průmyslové špionáži. A taky by mě zajímaly kvantitativní údaje, protože o těch jste vůbec nemluvila. Kolik teroristických, dat, kolik teroristických činů bylo vlastně, kolik, kolika teroristickým činům bylo předejito díky těmto datům? A také bych si rád vyslechl mínění našich amerických kolegů z kongresu, protože parlamenty hrají důležitou roli ale eh, Evropský parlament je eh, neméně důležitý a měl by být důkladně konzultován. Děkuji. Děkuji. A tak, jak to vidím, paní Koraca Bild by také chtěla velice, velice stručně něco říci. Já se nepožádala o slovo, protože já většinou, většinou se nevyjadřuji k technickým záležitostem, když jsem si tomu nepřečetla zprávy a já obdivuji kolegy tady, že mají takové hluboké znalosti, ještě než si něco přečetli. A co mě vadí. My všichni se snažíme spolit, spojit cíly, abychom znovu nastolili důvěru ve Spojené státy a já si kladu otázku, zda toto je ten správný postoj, protože mm, zde eh, v podstatě eh, všechno, za všechno může komise, říkáme. To znamená, co snad vyhlásíme válku Spojeným státům? Co navrhujete? budeme takový eh, tedy eh, Netanyahu Evropy, i když Irán a Spojené státy udělali dohodu, a což je krok před, i krok, eh, dva kroky před, krok vzad, ale tak to je v civilizovaném světě když používáme dialog, Sofie, no my přece mluvíme se Spojenými státy, proč? No my přece nejsme soud světa, my nikoho nesoudíme, my jsme spojenci Spojených států my, a Mám slovo, mám slovo. Ale toto přece není o celém tom programu sledování, který by se týkal nás. My hovoříme, tady hovoříme o dvou konkrétních dohodách a smlouva dohoda, to znamená dva partnery, no přece my s nimi jednáme, mluvíme s nimi a tady, co se píše, co se říká, to tady se říká, že tady se má uzavřít ta záležitost a když si to přečtu, ten dopis, tak tam se hovoří, jsme se dohodli, že zintenzivníme úsilí a že se budeme snažit více spolupracovat. Já neříkám, že jsem spokojena, že se to snad vyřešilo, ne? Ale já jenom říkám, že přece my nejsme tady, abychom někoho soudili. Nám jde o to znovu nastolit důvěru lidí v Evropě, jste maximálně chránit údaje, máme přece stejné cíle, podobné cíle a já eh, si mm, myslím, že eh, tady, když všechno rozmetáme, takže to je ta správná cesta. Děkuji paní předsedkyně. Ano, takže to bylo velice emotivní záležitost a a také určitě asi to se dalo čekat, takovéto poznámky tady. A jak jsme řekli na začátku, zde máme <clears throat> velké obavy, vážné obavy z NSA a mm, malá důvěra ve Spojené státy. A teď jde o to, jak s tou důvěrou, jak ji znovu nastolíme a jak eh, opět budeme si vzájemně naslouchat. Takže prosím, máte slovo a pokuste se odpovědět na, reagovat na tyto poznámky, které jsme zde slyšeli. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě já se pokusím odpovědět na maximum. Já uznávám, že jsem eh, nepřečetla si tu zprávu, ale samozřejmě jsme se snažili přijít co nejrychleji a já vždycky ráda přijdu opět a budu odpovídat na další otázky, až si přečtu všechno. Jako vždycky se snažíme my v komisi, když to výbor váš si přeje samozřejmě všechno, co se stalo kolem toho zjištění, co dělá NSA, to skutečně po celém světě všechny strašně rozčílilo, všechny, i mě, i lidi ve Spojených státech a protože najednou to vypadá, že něco se vymklo úplně z rukou a že to je masové sledování všech, asi nelegální, protiprávní v řadě ohledů. A to se nám tady nelíbí. To je nepřijatelné, samozřejmě. A zde probíhá eh, celá řada procesů, jak to řešit a co s tím. A já jsem byla požádána, abych se podívala na jednu konkrétní dohodu, tedy to je ta dohoda TFTP. A kromě toho, eh, eh, kromě toho tedy eh, je zde ta Snowdenova afera a my jsme byli požádáni, abychom si řekli, jaká je přidaná hodnota TFTP a <clears throat> jak tedy oni plní dohodu. Máme také příklady a samozřejmě máme i příklady, eh, jak tedy eh, eh, se snažit tedy vytahovat o konkrétní údaje tedy, a to je pouze jedna část toho, co dělalo NSA. Komise neignorovala apely Evropského parlamentu, ale vy jste chtěli, abychom pozastavili tuto dohodu. Ale když si ji přečtete, tak zjistíte, že pokud dojde k neschodě, pokud je o plnění smlouvy nebo výklad smlouvy, tak bychom měli tedy zvolat eh, konzultace. A po těch konzultacích, pokud tedy eh, poté se může rozhodnout, že se pozastaví její aplikace. Ale co jsme udělali hned je, že jsme zvolali formální konzultace a my jsme věnovali hodiny a hodiny, jsme věnovali tomu, že jsme se pokoušeli nalézt odpovědi na všechny ty otázky, které jsme se dočetli v novinách, ale komise přece není žádná policie. My nemůžeme vyšetřovat, my nemůžeme dělat nějaké forenzní <clears throat> analýzy. My můžeme pouze klást otázky a vést dialog. To se dělá s partnery a to jsme také udělali. Obdrželi jsme hodně odpovědí, obdrželi jsme různá vyjasnění, objasnění, písemná ujištění eh, od příslušných orgánů, že neporušili smlouvu. Dál jít my jako komise nemůžeme. nemůžeme. Máme důkazy, ne, o tom, že neporušili smlouvy, my nemůžeme to prokázat, kromě toho, co se dočteme v novinách, ale to nestačí abychom prokázali, že k tomu došlo, že došlo k porušení smlouvy. A samozřejmě toto nestačí jako důkazy. A jak i si přečtete v dopise od Davida Kona, tady nám jde o e, budování důvěry a, a <clears throat> samozřejmě je třeba tam více zapojovat i orgány na ochranu osobních údajů, aby se chovali transparentněji, abychom si udělali plný obrázek. E, a e, potom budeme třeba. Budeme samozřejmě sledovat vývoj této dohody velice pečlivě a e, budeme se k ní vracet. Určitě ne, že se k tomu vrátíme. Je to komise, která formálně vede konzultace, samozřejmě rozhoduje o tom kolegium. Kolegium dnes dopoledne rozhodlo, že uzavře konzultace e, v této konkrétní věci a nyní On, uh... Kvalita budování důvěry. My jsme navrhli několik eh, aspektů v té FTP, a to hm, je třeba zlepšit PNR především, pokud jde o eh, odosobnění údajů, eh, více informací typu statistiky a potom eh, systém push a tak dále a tak dále. Takže to samozřejmě budeme pravidle, pravidelně s vámi konsultovat. Ale věci nejsou zatím vyřešeny pořád ještě nám vadí, co dělá NSA eh, s evropskými firmami či jednotlivci. A proto jsme eh, začali pracovat na ochraně eh, osobních údajů i na té zastřešovací dohodě, tak aby to bylo pro občany všechno jasnější. A až eh, přijde paní Redinková, tak určitě ona vám řekne více detailů, ale spolu s, nimi, s ní minulý týden ve Spojených státech jsme hovořili i s jejich ministrem spravedlnosti, kterému také se to nelíbí a chce, aby všechno bylo dohodnuto do léta. I prezident Obama také se vyhádřil a skutečně probíhá celá řada diskuzí a návrhů v obou komorách eh, kongresu, tedy v kongresu i v senátu a doufáme, že mm, striktnější regulace, limitace, eh, větší dohled, monitoring, že to bude mít eh, dopady, pozitivní dopady na naši ochranu, tedy ochranu evropských občanů. On the extract. A teď, pokud jde o uh, extrahování dat. No, SWIFT to jsou uh, prostě uh, data uh, samozřejmě v balíku uh, v určitých dávkách za určitou dobu a potom na základě jednotlivých vyšetřování jednotlivých osob také lze extrahovat, tedy z toho si vytáhnout individuální data. Takový systém máme v Evropě a samozřejmě to lze dělat, ano to se dělalo. A otázka je, zdali <clears throat> je to žádoucí, zdali je to odůvodněné, zdali je to proporční a eh, zdali tedy bychom chtěli vybudovat takovou databázi v EU. Já mám své pochybnosti, zatím rada nám neukázala nějaký směr, kterým se ubírat. My jsme o tom začali první eh, diskuse před dvěma lety a vlastně ani ve vašem výboru k tomu nebyl vymenován žádný zpravodaj a my nevíme, jak tedy pokračovat. Je to na vás navrhnout různé alternativy a mm, mm, je to tady na vás, abyste případně něco navrhli, co by příští komise v příštím funkčním období mohla zpracovat. Tady, byla, tady bylo tolik otázek, paní předsedkyně. Musíte mi asi pomoct s nimi. Yes, the fundamental concerns uh, no, I, I... Ano, já si uvědomuji. My také nemáme odpovědi, všechny odpovědi, které bychom chtěli. My jsme položili celou řadu otázk, otázek američanům a nemáme odpovědi na všechno. Um, um, a e, prozatím, tedy pokud jde o tuto agendu, tak tu jsme zatím neuzavřeli, ale jenom jsem chtěla říct, jak jsme na tom. Věci sledujeme, monitorujeme a samozřejmě budeme vám podávat průběžně informace, kdykoliv nás e, pozvete. Paní předsedající, děkuji. Ano, to je to, co můžeme udělat my. Samozřejmě musíme pečlivě si přečíst tu zprávu, měli jsme na to málo času zatím. Určitě by bylo užitečné pokračovat v diskusi i po několika týdnech, jakmile budeme mít možnost si všechno přečíst, jakmile vy budete mít konkrétnější odpovědi a i samozřejmě rada musí být připravena na určité návrhy, jak tedy znovu nastolit důvěru že mm, samozřejmě to je e, už se spojeno s e, našimi vztahy e, mezi EU a mm, Spojenými e, státy, takže asi tím bychom to možná uzavřeli, tento bod. A já bych chtěla poděkovat, chtěla bych poděkovat všem, kteří se snažili respektovat řečnickou dobu v této diskuzi. Děkuji a teď máme další bod programu, což je slyšení a na to máme méně času, jak to vypadá. Je to eh, tedy mm, eh, otázka mm, tedy mm, školicího systému pro vymáhání evropského práva.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 Okay. Uh, hello. Need to leave a bit earlier, but. Uh, Okay, I will give you the floor. Yes, yeah. <laughs> Sorry, I say, uh, we definitely. Uh... Takže kolegové, musíme pokračovat. Bylo to velmi náročné a kontroverzní téma. Doufáme, že to nadcházející téma je o něco méně eh, kontroverzní. Je to minislyšení o školícím systému pro vymáhání evropského práva. Eh, v březnu komise navrhla, abychom eh, takovýto systém eh, školení, systém školení zavedli, což by mělo umožnit lepší tedy přeshraniční spolupráci. Jedním z důležitých prvků dosažení tohoto cíle je lepší spolupráce mezi jednotlivými evropskými eh, orgány a úřady. A já jsem tedy velmi ráda, že tu dnes je zastoupeno hned několik úřadů. Doufám, že eh, jsou zastoupeny také v publiku. Máme na dnešní odpoledne mnoho řečníků a paní Matěje která měla být zpravodajkou eh, toho zatím, toho zatím neexistujícího ehm, tématu Cepol, tak tato bohužel tedy dnes nemůže být. Cepol je eh, tedy jedna z organizací, která je zasažená, které se tedy velmi týká Eh, tento systém školení. Eh, nicméně my se tedy dnes eh, těšíme na stanoviska různých organizací a také výboru LIBE, který je celkem proti nějakému takovému slučování. A zdá se, že také 25 členských států je proti tomuto sloučení. Takže vzhledem k tomu, že tady paní Matie není, tak já jako první dám slovo panu Príbemu eh, z generálního ředitelství HOM, který mm, tedy bude muset odejít o něco dříve, takže mu dám slovo jako první a potom dám slovo jednotlivým panelistům. Pane Príbe, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být velmi stručný, protože podle vašeho eh, pořadu jednání to moje okénko na vystoupení už uplynulo. Komise v březnu tohoto roku e, přijala sdělení o evropském systému, školícím systému pro vymáhání evropského práva. Cílem tohoto sdělení bylo e, představit koordinovanou e, politiku, která by zajistila vysoce kvalitní školení policistů na všech úrovních a poskytla jim obecné i konkrétní specifické znalosti policejní práce v přeshraničních věcech. Eh, jak víme, tato spolupráce je velmi eh, důležitá a eh, v tom evropském prostoru je role policisty pro tuto ehm, kulturu vymáhání práva velmi důležitá. My máme definovány čtyři oblasti, kde by se mělo školení poskytovat na evropské úrovni s tím, že by tam byla přidaná hodnota. Za první, no ta první oblastí je základní znalost evropských nástrojů pro přeshraniční spolupráci pro všechny eh, pracovníky eh, policejních složek, eh, dále tedy specializované kurzy pro policejní týmy a společné školení pro policejní mise v členských státech a dále podpora předávání nejlepších osvědčené praxe tedy třetím státům. Tyto čtyři oblasti s tím tedy, že ty body 1 a 2 jsou v kompetenci členských států, nicméně ta přidaná hodnota při eh, vzdělávání mm, a jsou, mají tady jasnou přidanou hodnotu, zatímco eh, ty body 3 a 4, to znamená sdílení praxe a eh, ta společná práce, to, ty mají tedy jasnou evropskou dimenzi. Eh, školení by mělo být také součástí, včetně rozpočtování civilních misí do třetích států. To znamená, že takovéto školení by také mělo být podmínkou účasti na budoucích eh, misích. Eh, dnešní jak se viditelnost, zviditelnění toho je dobrou, dobrou příležitostí pro hlubší debatu o tomto systému a také Eh, by tato debata měla zajistit lepší koherenci a zabránění duplicitě a efektivní využití finančních prostředků. Eh, komise je tedy vděčná CEPOLu za zorganizování tohoto eh, setkání. Konec konců je tedy Eh, vhodná doba na to po všech těch diskuzích, abychom se pustili do implementace. Eh, sdělení z března předpokládá, že CEPOL bude tedy hlavním organizátorem vyvíjení tohoto systému školení v úzké spolupráce, eh, v spolupráci s členskými státy a při spolupráci s ostatními zúčastněnými stranami. Pokud jde o rozpočet, samozřejmě některé Lhuty se nám nepodaří tedy dodržet, ale každopádně jsme tedy vděční Cepolu za to, že se stájí, stávají hnacím motorem eh, vytvoření a provádění tohoto systému školení. Eh, těšíme se také na další budoucí diskuze eh, v budoucnosti se polem, nicméně v tuto chvíli v minulosti jsme trošku eh, zanedbali tu obsahovou stránku, takže eh, z toho důvodu je velmi dobře, že dnes můžeme mít tu diskuzi k tomu, co by vlastně mělo být eh, tímto obsahem. Samozřejmě při zachování principu subsidiarity, to znamená to, že základní vzdělávání a školení policistů je nadále v kompetenci členských států. Děkuji. Děkuji. Určitě souhlasíme s tím, že školicí systémy jsou velice důležité, na tom se zcela shodneme. Já teď požádám pana Šredra z Cepolu, aby si vzal slovo jakožto náš další řečník. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat za to, že jste pozvali zástupce Cepolu na tuto důležitou schůzi. Eh, chtěl bych eh, se omezit ve svém příspěvku na tři klíčové body. Nejprve vám nastíním, jakou má CEPOL strukturu, potom pronesu několik obecných poznámek o aspektech školení do budoucna pro vymáhání práva a poté pohovořím o hlavních přínosech, e, které ze školení plynou. E, jak už jsem říkal, tak e, Jaký je tedy model CEPOLu? CEPOL je založen na síti policejních akademií v Evropě a to je jeho klíčovou silou. Takže na jedné straně můžeme dávat dohromady e, znalosti a kompetence e, všech našich partnerů a zároveň ji předávat zpátky do členských států a pomáhat e, rozvíjet aktivity na úrovni členských států. Také aktivně usilujeme o silnou spolupráci s ostatními evropskými agenturami, například Europol, Frontex a Eurojust. S těmi jsme Eh, uspořádali loni přes 20 aktivit. Eh, tyto agentury svými eh, znalostmi přímo přispěly k těmto událostem. Také v oblasti základních práv spolupracujeme s agenturou pro základní práva a ta nás uznává jako velik se důležitý průřezový prvek všech aspektů vymáhání práva. Dal, další agentury jsou EULISA a e, mnoho e, dalších. Myslím si, že spolupracujeme opravdu velmi aktivně. E, co děláme, abychom překlenuli ten rozdíl mezi politikou a praxí a také mezi vymáháním práva a vědou? Když máme určité nařízení, tak je zapotřebí zajistit, aby policisté s ním uměli zacházet a na to potřebují školení. Pokud jde o náš model činnosti, tak my zapojujeme všechny zainteresované strany, což jsou akademie z členských států, ale i evropské agentury. Zapojujeme je do plánování, ale i do eh, implementace. Naše strategie jsou založeny eh, na hodnocení priorit a eh, zhruba 40 procent našeho portfolia se věnuje přímo programům na podporu eh, policistů. Jak už jsem zmínil, tak naše aktivity eh, se většinou potom implementují eh, akademiemi v členských státech. Máme eh, celou škálu školicích možností, kromě klasických seminářů, přednášek a konferencí. Máme online semináře, máme výměný program pro policisty, máme společné školicí osnovy na podporu členských států a e, Máme přes 7 tisíc účastníků ve všech e, aktivitách. E, také naše vnější aktivity. My aktivně podporujeme země západního Balkánu. CEPOL a jeho síť už teď má důležitou úlohu při vytváření schopností v Evropě. Pokud jde o společnou e, kulturu e, v policejní oblasti, e, tak ta je založená na vzájemné důvěře a my při našich aktivitách přímo združujeme policisty, dáváme jim možnost se od sebe vzájemně učit a myslím si, že to je velice zásadní přínos pro tu vzájemnou důvěru, která je základem společné evropské kultury e, vymáhání e, práva. A pokud jde o to školicí schéma, tak v příštích měsících e, se Evropa musí rozhodnout o stokholmském programu a tam by měla být uznána klíčová role školení ale myslíme si, že e, iniciativa e, LETS je velice dobrým základem e, také si uvědomujeme, že v budoucnu budeme muset pracovat s nižšími prostředky a důležit důležitým krokem potom bude zaměřit se na kvalitu naší činnosti ve všech oblastech. Například budeme muset věnovat větší pozornost kvalitě e, osnov a e, certifikací, které jsou taky součástí LITS. E Musíme se zaměřit na kvalitu školitelů a také bychom chtěli zřídit systém certifikace školitelů. Máme už evropskou databázi školitelů učitelů a přednášejících, lektorů, ale také se musíme zaměřit na kvalitu e, těch školených osob a klást si otázku, zda školíme správné lidi. A myslím si, že v současné době to není špatné, ale z méně zdroji budeme muset v budoucnu přesněji e, cílit. A také se musíme zamýšlet nad tím, jaký vlastně bude dopad naší činnosti. Pokud je o to školicí prostředí, a tím myslím zejména to online prostředí, tak musíme eh, do něj investovat, abychom měli opravdu eh, aktuální, co nejmodernější eh, platformu. A k klíčovým aspektům školicího systému tak my jsme podpořili komisi už při té mapovací fázi, která byla eh, velice hodnotná, protože poprvé jsme získali všeobecný přehled toho, eh, jací jsou vlastně eh, aktéři ve hře a my opravdu eh, oceňujeme strukturu a eh, principy eh, školicího systému evropského a myslíme si, že má jasnou strukturu odpovědností na vnitrostátních úrovních, regionálních úrovních, ale také na evropské úrovni a to zcela v souladu s principem subsidiarity a pokud jde o úlohu agentur, tak tady jde o to, jak přeměnit potenciální překryvy eh, sfér vlivu v synergie, což si eh, žádá koordinaci, ta už je touto dobou poměrně rozvinutá, ale je tu ještě další eh, potenciál vyvíjet tyto synergie na základě omezených zdrojů. A pokud jde o vnější dimenzi školení v oblasti vymáhání práva, tak doufáme, že policejní mise i jejich přípravy E, i naše akce mimo Evropu e, si žádají potenciál většího úsilí na úrovni členských států i na evropské úrovni, kde se lze i s omezenými zdroji e, dosáhnout více. My tedy se budeme zasazovat o implementaci a čekáme dále na další příspěvky. Děkuji mnohokrát za prezentaci a já teď předám slovo panu Borbiu Leon ze Španělska. Prosím, eh, do, dodržte časový limit pěti minut, aby potom zbyl ještě nějaký čas na diskuzi. Děkuji. Presidenta, muchísimas, muchísimas gracias por... Děkuji. Děkuji za pozvání, děkuji Cepolu také za e, tuto příležitost zde vyjádřit názor Národního školicího centra eh, v souvislosti s tím evropským režimem. Já jsem si připravil takovou prezentaci a já bych chtěl, eh, abyste si udělali takovou představu, eh, jak to vypadá s policejním školením. Vychází to z modelu, který znám já, tedy z modelu španělského samozřejmě. A jenom bych rád eh, eh, tady probral 4-5 bodů, které se týkají čistě Španělska, to znamená, máme zde policii, takzvanou státní tedy, a jaké je tam vzdělávání. Potom máme Guardia Civil, což je vlastně četnictvo. Eh, máme zde tedy dva hlavní sbory policejní, což je Národní policie a Guardia Civil a tedy jaké jsou potřeby, které vidíme, eh, co je nezbytné pro to, abychom mohli implementovat ten evropský eh, systém vzdělávání v našem tedy členském státě. Takže tak to vypadá náš policejní model, abyste si udělali představu, je to model, který má takovou zvláštnost, to znamená, existují různé sbory policejní a vidíte, že dost eh, tam je podobností třeba s jinými sbory v jiných státech. A zde, eh, zde vidíte 5,2, eh, tedy to je na počet obyvatel, takže vidíte, že to je hodně. A máme zde 155 tisíc policistů, to je v těch státní, v té takzvané státní policii. A hm, zde máme zde Guardia Civil, to je také náš velký policejní sbor. A tyto různé sbory, které u nás existují, se musí koordinovat, aby to bylo efektivní. A, hm, takže já jsem vám tam ukázal určitá čísla, těch 155 tisíc eh, policistů, eh, kteří tedy eh, jsou v gesci státu, tedy to je ta takzvaná v uvozovkách státní národní policie, a potom je tam Guardia Civil, tam je ten rozdíl, to je tedy četnictvo vlastně a mm, všichni tyto eh, mm, policisté tedy působí na celém území. Ale my máme takové ústavní uspořádání u nás, eh, mm, které hovoří o tom, že tam musí být zachována rovnost ve vzdělávání, transparentnost eh, a takže to se musí i potom respektovat při tom specifickém konkrétním vzdělávání třeba ve vyšetřovacích technikách a podobně. Teď obecné linie vzdělávání policie u nás. Takže to, je, to se odvíjí tedy od vlády, takzvaná rada ministrů, tedy vláda, eh, respektive ministerstvo vnitra, které stanovuje vzdělávací plány a nakonec se potom se stanoví konkrétní silaby, programy, což stanovují ta příslušná oddělení, respektive sekce, které to mají na starosti na ministerstvu a je to tedy systém, který zapadá do toho obecného systému vzdělávání, i když má svoji vlastní strukturu a jednotky, kterých se to týká. Takže to jsou takzvané akademie, eh, operativní jednotky, elektronické platformy, vzdělávací eh, eh, centrum, profesoři, studenti a potom ti, kteří rozhodují o policejních potřebách. Zde máme tři diapozitivy o struktuře vzdělávání systému Guardia Civil, což je vzdělávání specializační, profesionální a má tedy úroveň toho třetího vyššího cyklu. Tento diapozitiv nám reflektuje tedy to vzdělávání ve všech těch fázích, tedy to počáteční, potom vzdělávací a potom eh, to vyšší vzdělávání. A jenom bych vám chtěl říci, že systém vzdělávání eh, státní, takzvané státní policie, je zcela integrován do eh, evropského vzdělávacího prostoru. To znamená, je to v souladu s principy boloňského procesu. A pokud jde o to vyšší vzdělávání Guardia Civil, tedy četnictva, tak eh, zde máme, eh, zde jsou určité potřeby, třeba musí mít těch 380 kreditů a podobně to v podstatě eh, na stejné úrovni jako vysokoškolské vzdělávání. A mm, to, pokud jde o národní policii, tak to je podobná struktura, tady počáteční vzdělávání, potom eh, pokračovací vzdělávání, potom specializační kurzy a samozřejmě i zde Eh, zde tedy ten přístup do vzdělávání je tedy z různých eh, možných kategorií a struktur, eh, jak vidíte na tomto diagramu. Tedy a potom ještě bych chtěl říci, že národní eh, policie u nás také i eh, má, eh, tedy zapadá do toho evropského systému vyššího vzdělávání, to znamená i dokonce mohou dosáhnout na titul masterský, magisterský, magisterské studium podle, podle boloňského procesu. To znamená po dvou letech tedy mohou dostat titul magistra, tedy master anglicky. Eh, a, takže a toho dosahuji na eh, veřejnoprávní vysoké škole v Salamance, je to univerzita v Salamance. Takže národní vzdělávací centra většinou i splňují požadavky takzvaných excelentních center, to znamená mají akreditaci, mají, eh, mají osvědčení kvality, které dostávají od evropské úrovně, systém ISO také často. A tato centra potom i e, jsou součástí CEPOLu, což je garance kvality. A takže podle toho, co jsem řekl, jak vidíte, takže taková otázka. Existují určité základy, pilíře pro efektivní implementaci v členských státech? Já bych řekl, že ano, že tam ten základ je poněvadž ty systémy jsou již uspůsobeny eh, tomu, aby mohly být na stejné úrovni, jako je tedy třetí cyklus, jako je vysokoškolské vzdělávání v Evropě. A takže existují ano, a mm, jak tedy, pokud jde o to počáteční vzdělávání, tak i o to specializační vzdělávání, ty všechny splňují požadavky, eh, tak jak to vyžaduje ten evropský systém. A nakonec, to je takový diagram, Jaká by mohla být aplikace toho evropského vzdělávacího režimu? Zde bychom měli využívat ty e, sítě, které patří do CEPOLu a samozřejmě je třeba i tomu vyčlenit nezbytné prostředky a nezbytnou podporu a to na všech úrovních s tím, že i nad tím samozřejmě bude mít dohled Evropská komise a i ty příslušné evropské agentury, které v této oblasti působí. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ještě máme tři další přednášející, ale poněvadž mm, zde tedy pan Príbe musí brzy odejít, takže pokud máte nějaké otázky na komisi, takže prosím, můžeme možná je položit teď než tedy požádáme zástupce Frontexy Europolu. Já se tedy ptám takto, zdali zde jsou nějaké otázky. Pan Bronz, prosím, pane Bronze, Bronxy, velice stručně, je to otázka na pana Pribeho, tak prosím. So I'll, I'll try to be brief. I... Pokusím se být velmi stručný. Já jsem já jsem se chtěl zeptat, kdo se tady vlastně bude školit. Bude to Europol nebo policisté z členských států nebo policisté ze třetích států, je to určeno pro vyšší eh, důstojníky nebo eh, pouze pro eh, policisty, kteří pracují v pohraniční. Je to, týká se to jakých oblastí trestné činnosti, které hm, akademie nebo školy se toho budou účastnit. Jsou to, je to školení v otázkách detekce či také v otázkách hmotného práva. Takže tady zastavím, potom se zeptám ještě nějaké, položím nějaké další otázky, pokud je snad toto více, než jen to, co je určeno panu Prýbemu. Děkuji, já mám také stručnou otázku. Ehm, začali jsme to otázkou toho eh, slučování. Pokud víme, tak eh, komise se e, snaží trošku ušetřit a my s tím úplně nesouhlasíme. My jsme se před měsícem dozvěděli, že univerzita ve Štrasburku e, se chystá školit policejní důstojníky. Komise e, financovala 90 z rozpočtu, což je tedy téměř milion euro. A pan Schröder zmínil, že v průběhu toho mapovacího cvičení že tam bylo vlastně během tohoto cvičení bylo složité zjistit, kdo vlastně školí co. Eh, takže vidíme, že paralelně tady kromě toho mapování probíhá zároveň eh, paralelní aktivita na zvýšení počtu eh, těch institucí, které školí policisty. Takže to jsou mé otázky. Děkuji, paní předsedkyně. A díky, že jste mi vyšla vstříc vzhledem k mým časovým omezením. Vy jste položil Pane Bronci, vy jste položil mnoho otázek, ne na všechny vám budu schopen odpovědět, ale hlavní myšlenka tohoto systému školení je eh, školit především tedy policisty z členských států, možná také z Europolu, ale především tedy eh, policisty z členských států, kteří jsou tedy ty, kteří jsou vysláni do Europolu. Pokud jde o oblasti, ve kterých to školení bude probíhat. To velmi souvisí s těmi eh, čtyřmi body, s těmi čtyřmi oblastmi, které jsem definoval na začátku. Každopádně se nechceme omezovat pouze na na policisty, kteří, eh, se, kteří pracují pouze s těmi přeshraničními otázkami. Každopádně je to jedna z těch priorit. My potřebujeme mít vyškolené eh, pracovníky tam, kde k těm přeshraničním případům dochází, řekněme na belgicko-nizozemské hranici a tak dále. Takže to je taková určitá priorita, ale každopádně se to na ně neomezuje. Myslím, že pokud jde o ten obsah toho školení, to by se opravdu nemělo eh, omezovat pouze na hm, ty detekční metody. Vy jste zmínil také hmotné právo. Myslím, že policisté si uvědomí, že je, um, část jejich práce je dnes vlastně upravována evropskou legislativou a organizace či úřady jako Europol eh, chtějí či tedy vidí, že povědomí místních policií o tom, co například, jaké služby poskytuje Europol, je velmi rudimentární eh, a velmi se to stát od státu liší. Takže v podstatě všechny tyto věci by se měly v tom školícím systému objevit, ale každopádně nejsme v tuto chvíli eh, ve fázi, kdy bychom řekli, bude to přesně ABC a myslím, že ani my jako komise bychom toto ani určovat takto přesně neměli. Eh, my jsme si pouze vytečili ty čtyři oblasti, kde vnímáme určitou, ehm, určitý rozměr, který jde nad rámec eh, toho vnitrostátního vymáhání práva. Paní předsedkyně, vaše otázka. Ehm, já jsem o tom nevěděl, ale tady mi kolega napovídá, že je to dvouletý projekt, který se netýká, netýká se to vloženě vzdělávací akademie, ale samozřejmě vám k tomu můžeme poskytnout nějaké blížší informace. Možná, že to může vypadat trošku jako protimluv, eh, že se snažíme tady zavádět nějaký nový školicí systém a zároveň v době tedy, kdy se všichni snažíme ušetřit a, a seškrtáváme rozpočty. Ale z tohoto důvodu nás také velmi zajímá, abychom vypracovali systém či našli způsob, jak to zajistit co mm, nejefektivněji z hlediska nákladů. Takže nejprve tedy, si, jak jsem řekl, je potřeba to správně nadefinovat a teprve poté budeme hledat způsob, jak to eh, provést. V této oblasti je takových eh, možností. Myslím, že je to opravdu zajímavý evropský projekt eh, v, pro oblasti, kde vzdělávání Eh, je příliš zahleděné samo do sebe a kde je zároveň velmi jasná přeshraniční evropská potřeba. Děkuji. Já s vámi tedy souhlasím, že je to důležitá oblast a pokud tedy bychom se mohli vydat dál, tak bych teď požádala ty nadcházející tři řečníky, aby přišli sem k řečnickému poltu a pokud nám zbyde ještě nějaká doba, tak eh, budeme eh, pokračovat v diskuzi. Eh, mnohokrát vám děkujeme za váš příspěvek a nashledanou. first, uh... Děkuji, že jste mezi nás přišli a nejprve bych chtěla dát slovo panu Varnhělmovi eh, z Frontexu. A prosím vás, abyste omezil své vystoupení na pět minut, tak aby nám zůstal čas na diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dovolte, abych vás krátce seznámil s evropskými sektorovými kvalifikacemi pro pohraniční e, stráže a jak to tedy souvisí s tím školícím systémem pro vymáhání evropského práva. Frontex má velmi jasně stanovený mandát e, v oblasti školení pro e, policisty, kteří mají v popisu práce tedy ochranu hranic. Toto bylo E, stanoveno již v Tampere Evropskou radou, kde bylo tedy řečeno, že hranice chrání e, speciálně vyškolení e, policisté. To je také jasně uvedeno v našem mandátu, kde se říká, že Frontex podpoří členské státy při vyškolování pohraniční stráže podle společných standardů vzdělávání. Takže mm, na základě eh, těchto závěrů rady a stokholmského programu a také vnitřní strategie, eh, strategie pro vnitřní bezpečnost Evropské unie a v souvislosti také s kodoňským procesem, což je a s boloňským procesem, tedy dvěma procesy zaměřími na profesní a akademické vzdělávání. Uh, kde se hovoří o společných standardech transparentnosti a zajištění kvality. Jak asi víte, Evropský vzdělávací rámec EQF pro celoživotní vzdělávání je hlavním nástrojem pro zajištění mobility, harmonizace a srovnávání kvalifikací napříč Evropskou unii. Na tomto jsme se tedy hodli v roce 2008 a stanoví to standardy pro vzdělávání. Takže EQF, SQF, to jsou eh, ty dva systémy pro celoživotní vzdělávání, odborné vzdělávání. Každý členský stát má má tedy v rámci vyvolení ehm, má vypracované NQE, což, jsou národní což je národní kvalifikační rámec, ve kterém se stanoví jasné ehm, tedy standardy. EQF e eh, má eh, zajistit eh, srovnatelnost těchto národních kvalifikačních rámců, protože všechny ty národní kvalifikační rámce se vlastně odkazují, vycházejí z toho evropského kvalifikačního rámce. Existuje již několik evropských eh, SQF, eh, například v obchodním právu, v architektuře a tak dále, ale pokud eh, SQF v oblasti pohraniční stráže je tedy vlastně první taková kvalifikace v oblasti vymáhání práva. Takže pohraniční stráže a tento rámec SQF vychází z popisu mm, práce pohraniční stráže a je na to tedy velmi, je specifický pro eh, tyto úkoly nikoliv na organizace. Jasně definuje, jaké úkoly pohraniční strážce plní a vymezuje je či odlišuje je od jiných eh, úkolů v rámci vymáhání práva. Také se zde vyjasňují na, eh, požadavky na vzdělávání SQF je tedy rámec pro vzdělávání eh, pohraničních eh, strážců, vytváří eh, platformu pro spolupráci v rámci evropského školícího systému pro vymáhání evropského práva. Takovýto rámec může být vytvořen také pro eh, další složky, například eh, celníky a podobně. Je plně v souladu s boloňským a kodeňským procesem a vytváří prostor eh, pro další synergie. Tento rámec také nabízí možnost koordinovaného přístupu k vzdělávání a školení hraničních strážců a přispívá eh, který k tomu, aby bylo dosaženo těch vzdělávacích cílů a zároveň eh, tam nedocházelo k duplicitě. Eh, zaručuje, aby ty výstupy vzdělávání byly tedy velmi podobné. proces vyvíjení těchto sektorových kvalifikačních rámců je stejně důležitý jako ten konečný výsledek. Vychází to jednak z podrobného popisu práce, validace jednotlivých pracovních pozic a z nich potom na, na jejich základě definovaných eh, vzdělávacích cílů s tím, že je tedy naprosto zásadní srovnatelnost. Ve Frontexu my provádíme tento sektorový kvalifikační rámec v oblasti vyvíjení vzdělávacích produktů. A při přípravě tedy eh, vzdělávacích kurzů pro národní odborníky tento rámec je také relevantní pro školící systém pro vymáhání evropského eh, práva eh, tím, že jsme vyvinuli tento rámec pro pohraniční stráže, tak eh, vlastně přispíváme do. Můžeme tedy přispět do tohoto školícího systému pro vymáhání evropského práva ve všech dalších oblastech. Tato zkušenost eh, tedy může být takovým základem pro další oblasti. Paní předsedkyně, eh, chci jen říci, že školení těchto, tato sektorová kvalifikace pohraničních strážců je eh, velmi důležitá a je opravdu významným příspěvkem. Děkuji vám za tyto informace. Teď dám slovo paní Ijiginger z FRA na pět minut. Děkuji mnohokrát. Já jsem tady za agenturu pro základní práva. My eh, samozřejmě eh, tady v tomto kontextu hrajeme trošku ďáblova eh, advokáta. FRA je zapojena do sítě agentur pro spravedlnost a vnitro a my tam vlastně vnášíme tu dimenzi základních práv, tu perspektivu lidských práv do aktivit agentur v oblasti spravedlnosti a e, vnitra. E, my analyzujeme a sbíláme data, která mohou poskytovat e, podklady a pomáhat těm agenturám při operativních reakcích, a my přitom zdůrazňujeme aspekt základních práv pokud například hovoříme o obchodu s lidmi, což je eh, jedním z hlavních problémů, které eh, agentury spravedlnosti a vnitra řeší, tak my, eh, FRA, ve spolupráci s ostatními agenturami se snažíme posilovat tu perspektivu obětí. To je takový malý základní příklad toho, jak ta spolupráce funguje. Samozřejmě se snažíme také eh, poskytovat analýzy a podporovat eh, integraci základních práv do vybraných aktivit eh, Agentur pro spravedlnost a vnitro. Takže my v FRA velice vítáme, že komise vydala sdělení o evropském školicím systému a ten považuje základní práva za základní východisko pro efektivní eh, policejní spolupráci. V Evropské unii nemůžeme pouze hovořit a uvažovat o e, základních právech, musí to být také nějak odraženo e, v tom konkrétním školení. Policisté musí být vybaveni znalostmi a dovednostmi, které jim umožní e, být profesionální, a brát ohled na základní e, práva. V uplynulých letech FRA e, nazbírala e, celou řadu důkazů, které jsou relevantní pro vymáhání práva i pro školení. My pomáháme lidem v celé EU proti diskriminaci, proti například antisemitismu nebo zločinům z nenávisti Eh, vůči ženám nebo eh, gejům a lesbičkám a tak dále. A základním zjištěním těchto analýz je, že eh, dochází k celé řadě trestných činů tohoto druhu, které nejsou ohlášeny vůbec policií. Což musíme mít na paměti, když formulujeme strategie školení policistů do budoucna. Jedna z těch motivací, proč odpovědi proč, proč oběti neohlašují trestné činy policií, je, že nemají důvěru v policii, že policie není schopná nic udělat. A také sérií eh, strachu z předpojatého a diskriminačního postupu policie. Eh, já to nechci nějak navazovat na to budování důvěry, o kterém se tady hovořilo eh, u předchozího bodu pořadu jednání, nicméně to je ta hlavní poselství pro policii, že je třeba navazovat důvěru mezi policií a všemi stránkami společnostmi. To je opravdu zásadní. A školení je důležitý prvek k tomu, abychom vytvořili e, kulturu, e, která e, je odpovědná, transparentní a založena na základních právech. Děkuji. A teď bych předala slovo paní Manke z Europolu na dalších pět minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve děkuji za příležitost tady dnes vystoupit. Děkuji také Cepolu a děkuji tomuto výboru. Chci eh, využít této příležitosti, abych zdůraznila skvělou spolupráci s eh, Cepolem v oblastech školení a také bych vám ráda eh, nastínila, co v Europolu přesně děláme v Europolu eh, dostáváme časté žádosti členských států eh, o, eh, operativní, o operační školení v oblasti technik nebo kriminálních analýz. Takže máme experty z členských států v Europolu a velice vítáme příležitost, kterou nám dal CEPOL, účastnit se toho, té mapové fáze, mapovací fáze Eh, ohledně evropského školicího systému. My zastáváme názor, že eh, strukturovaný přístup k evropskému školení eh, bude efektivní a zároveň se domníváme, že evropský školicí systém značně přispěje k vzájemné výměně eh, znalostí a vývoji společných standardů mezi eh, orgány v celé Evropě. Samozřejmě podporujeme evropský školicí systém a jsme přesvědčeni, že bude rozvíjet eh, dovednosti, které policisté potřebují v boji s přeshraničním zločinem. Také bychom eh, rádi vyjádřili eh, podporu eh, CEPOLu jakožto koordinátorovi toho evropského školicího systému. Je to naprosto přirozená volba. Jak říkal pan Schröder, tak CEPOL má přímý přístup k školitelům a dostupným znalostem přes tu síť policejních akademií a združuje e, kompetence všech agentur v oblasti spravedlnosti a vnitra. E, za posledních několik let Europol a CEPOL už spolu úspěšně e, spolupracovali, organizovali jsme kurzy v rámci CEPOLu, už jsme připravovali několik kurzů, zejména v oblasti kriminalistické analýzy, ale také i v konkrétních oblastech oblastech, jako je kyberzločin. Ta spolupráce eh, vedla k rozvoji osvědčených postupů a standardů. Eh, například jsme eh, vytvořili i kurzy pro školitele, kteří potom budou dále ve svém vlastním jazyce školit ve svých členských státech, moduly e, e-learningu a také společné osnovy a tak dále. Jsme samozřejmě připraveni podobným způsobem přispívat i dále pomocí přednášek, expertů, e, sítí profesionálů a tak dále, aby evropský školicí systém měl úspěch. E, konečně bych ráda prohlásila, že se domníváme, že v důležitou roli budou hrát moderní metody učení, abychom oslovili co nejširší publikum, abychom tak eh, zalo- položili základy eh, evropské kultuře policejní spolupráce. Děkuji. Eh, děkuji. Takže teď už máme ucelený přehled o této složité problematice evropského školicího systému. Tak eh, já teď nevím, jestli tu máme vůbec ještě nějaké poslance, kteří by se ptali. A pokud ne, eh, není jich tu opravdu mnoho. Já mám ještě velice krátkou otázku na pana Vernielma. Nevím, jestli vyslovuju vaše jméno správně. Eh, my jsme My jsme měli eh, tak tady zvláštní zprávu evropského ombudsmana eh, na téma, eh, jak Frontex řeší jednotlivé stížnosti žadatelů o azyl a migrantů, kteří se dostanou na hranice Evropské unie. A já nevím, jestli budete moci odpovědět teď, ale Frontex snad nějakým způsobem odmítal řešit individuální stížnosti eh, s tím, že na to eh, mají eh, úřad pro základní práva. Ale diskutovalo se tady i diskutovalo se o tom i tady právě v souvislosti s tou zvláštní zprávou Evropského ombudsmana. Paní předsedkyně, já se obávám, že nejsem ten správný člověk na to, abych odpověděl na tuto otázku. Já si tu situaci uvědomuju, ale nejsem ten správný na to, abych odpověděl. Děkuji. Jenom taková poznámka pod čarou. Já sedím v takzvaném konzultačním fóru pro Frontex, což je orgán, který vznikl v podstatě z vaší iniciativy a je zakotven v novém nařízení o Frontexu, kde FRA má poskytovat eh, rady eh, Frontexu eh, například s takovými to problémy, k takovýmto problémům, jako jsou i individuální stížnosti. A já bych vám chtěla oznámit, že my v tomto konzultačním fóru spolu s organizacemi občanské společnosti a mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy, úzce eh, spolupracujeme s Frontexem už jeden rok eh, na vytvoření takzvaných monitorovacích mechanismů pro základní práva, eh, které samozřejmě zahrnují i případné individuální stížnosti k nímž může dojít při společných operacích Frontexu. To je jen eh, pro vaši informaci, eh, abyste o tom věděli. Eh, možná, že při diskuzích s ombudsmany bychom neměli ztrácet zřetele potenciál, celkový potenciál individuálních stížností, nejen u operací Frontexu, ale i u operací členských států. O tom je také třeba diskutovat v tomto kontextu. Děkuji mnohokrát. Pan Bronz chce položit otázku. Hovoří bez mikrofonu.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 Thank you. I think, uh, you... Děkuji za tuto otázku. Prosím o odpověď. Eh, skutečnost je taková, že úplný eh, respekt k základním právům je velice hluboce eh, zapojen do všech našich aktivit v rámci Frontexu takže bez ohledu na to, na jakou úroveň se soustředíme, tak neustále všude ctíme základní práva. Já jsem tady představil ten rámec kvalifikací pro pohraniční stráž a i tam jsou e, základní práva velice silně zdůrazňována. A e, jak tu už bylo zmíněno, tak máme tu e, Úřad pro lidská práva a konzu, pro základní práva a konzultační fórum a to také zajišťuje, abychom si neustále uvědomovali problémy s tím spojené a e, i když není vždy rovnováha mezi bezpečností a e, ctěním základních práv, tak si myslím, že jsme zcela na správné stopě, ubíráme se správným směrem. Děkuji mnohokrát takže pokud vidím, tak už se nikdo nehlásí o slovo, takže vám moc krát děkuji. E, a to jak účastníkům prvního panelu, tak účastníkům druhého panelu a děkuji vám za vaše informace k tomuto složitému tématu a tím můžeme diskuzi ukončit. Děkuji.